Děkuji vám a zahajuji zasedání výboru pro regionální rozvoj, eh, které eh, se bude konat dnes odpoledne a zítra dopoledne i odpoledne. Eh, pustíme se do práce zahájením programu. Můžeme ji přijmout. Nějaké připomínky? Došlo ke změnám na poslední chvíli, ale souhlasíte všichni? Dobrá. Takže další věc, schválení zápisu eh, ze 3. září a 13. září. Návrh eh, zápisu ze 3. a 13. září máte k dispozici online, jako vždy. Navrhuji, abychom jako vždy, pokud nebudou eh, podány námitky během dnešního zasedání, tento zápis byl považován za přijatý. Nemáte připomínky? Dobrá. Dále má sdělení. Mám toliko jedno. Musím vás informovat, že proběhlo setkání mezi konferencí předsedy, předsedů výboru a kolegiem komisařů 2. října ve Štrasburku. každý rok v eh, říjnu eh, konference eh, předsedů výboru a se setká s komisaři, aby probírali nadcházející program komise pracovní pro nacházející rok. Letos to proběhlo 2. října ve Štrasburku. Celkem bylo pět různých schůzí mezi různými soubory komisařů a předsedů výboru podle tématu. Společně s komisařem Dombrovským jsem já jsem spolu předsedala zasedání eh, věnovanému soudržnosti a hodnotám, eh, kde dohromady bylo šest komisařů a deset předsedů eh, výborů pokrývajících širokou škálu oblastí. Byl tam pan Dobrovský z Katajnen, potom tam byl komisař pro vzdělávání, pro sociální záležitosti. A dále komisař odpovědný za vládu zákona za právní stát a celkově debaty byly velice zajímavé. Série zasedání byla uzavřena plenárním zasedáním, kterému spolupředsedal pan Timmermans a paní Wikström. Každý eh, z eh, spolupředsedů těch různých zasedání tam podal zprávu. Já jsem eh, ve své zprávě zdůraznila dvě hlavní politická témata. Za prvé ten časový tlak tak pod kterým se parlament nachází v tuto chvíli kvůli pozdního podání návrhu ze strany komise a naše snahy co nejrychleji, ale i efektivněji toto projednat, protože je nesmírně důležité aby se a kvalita našeho rozhodování v tomto procesu nesnížila. Nicméně ten proces i ten časový tlak bude trvat i po volbách. Evropská komise za ten proces bude odpovídat po volbách a, a musí být co nejaktivnější až, nebo tak aktivní až do posledního dne svého mandátu jako my protože my se snažíme postupovat co nejefektivněji a, a využít ten čas k přijímání řádných rozhodnutí my se by měla činit to tež v na posledních měsících svého mandátu, který trvá do eh, listopadu příštího roku. Já jsem potom eh, zdůraznila eh, druhé téma a tím byl ten návrh k právnímu státu. Chtěl bych tady říct, že že tohle není nic, eh, co by se netýkalo evropských eh, programů a nástrojů na podporu investic, eh, růstu a, pracovních míst. Spíše je to ten nezbytný rámec, ve kterém pracujeme a jehož prostřednictvím se snažíme dosahovat evropské přidané hodnoty. Ta vazba mezi právním státem a evropskými investicemi a evropskou přidanou hodnotou by měla být nadmíru jasná. Evropští občané by měli eh, chápat a to eh, je jeden z, jedno z poselství pro nadcházející evropské volby. Byla tam také eh, přítomná komisařka Krecu. A ta všechny předsedy výboru a komisaře informovala o návrzích. My jsme všechny informovali o našem harmonogramu pokroku, kterého jsme zatím dosáhli. Jak to tedy je? V těch hlavních věcech se pohybujeme tím tedy velice obstojně. Nebavili jsme se o budoucím eh, pracovním programu protože žádný skutečný program rok 2019 není, akorát eh, komise tady musí pokračovat ve své práci. A, a potřebuje plnou podporu parlamentu, aby to mohla udělat efektivně. A teď se podívejme na čtvrtý hlavní bod našeho dnešního zasedání. Já jsem se rozhodla věnovat Eh, prakticky celé naše dnešní zasedání eh, podrobnému projednání návrhu zprávy k eh, návrhu komise a o nařízení o společných ustanoveních na léta 2021 až 2027. Toto je legislativní návrh související s víceletým finančním rámcem a samozřejmě je to pro náš výbor nesmírně politicky důležité, neboť stanoví hlavní pravidla pro budoucí politiku soudržnosti. První prezentace komise a výměna názoru proběhla na našem výboru 20. června. Spravodajové už uspořádali celou řadu přípravných setkání ke klíčovým otázkám s komisí a s týmem sekretariátu, který podporuje spoluzpravodaje. Eh, tak eh, tam proběhla eh, řada technických zasedání. Dokumentace souvisí tím, s těmito zasedáními technické poznámky z, od komise, PowerPointové prezentace, zápisy o těch jednáních, studie, briefingy a tak dále jsou k dispozici všem stínovým zpravodajům a poradcům politických frakcí. Než eh, tady jsou naši zpravodajové paní Krel a pan Novakov, a aby předložili návrh své zprávy, dostanou eh, nejdřív slovo, potom stínoví zpravodajové a další eh, členové výboru. A také budeme mít příležitost vyslechnout si stanovisko výboru a regionu, které předloží paní Mariny, pokud se dostaví protože ona má mm, velice, pokud tady zrovna bude, pokud nemá, protože má velice omezenou dobu, kdy nás může navštívit. Ale každopádně je tady s námi dnes pan Dos Orit, který zastupuje Evropský hospodářský a sociální výbor a je zpravodajem nebo navrhovatelem jejich stanoviska k tomuto tématu, takže určitě eh, zajímavé si vyslechnout názor HSV. Eh, Tolik tedy program našeho dnešního zasedání a teď dávám slovo paní Krell. Äh, Děkuji, paní předsedkyně. Skutečně to vede náročné týdny a měsíce, když jsme společně připravovali tu zprávu, abychom to zpracovali co nejrychleji a abychom splnili ten cíl schválení ve výboru v prosinci, abychom v lednu mohli na plenární zasedání, abychom získali mandát pro jednání. Chci zdůraznit, že je velice důležité, aby regiony, obzvláště v oblasti programování a zprávy, co nejdříve měli výsledek tohoto jednání a doufám, že jak parlament, tak rada a komise v těch dalších jednáních nám budou nápomocni. Ráda bych začala, potom bude pokračovat kolega Novakov a chtěla bych zmínit ty nejdůležitější změny nebo pozměňovací návrhy, které jsme zde předložili v naší zprávě. Celkově pro budoucí strukturální politiku ta nejdůležitější změna na návrhu komise z naší strany je, že ve všech článcích, kde je to potřeba, tam navrhujeme znovu začlenění fondu EZFRV do toho nařízení o společných ustanoveních. Jak víte, v tuto chvíli je tomu tak, že se ukázalo jako velice pozitivní a po jednání v komisi se komise rozhodla jinak a fond pro Zemědělský fond pro rozvoj venkova byl vyňat z těchto společných ustanovení a podle nás to nebylo ze správných důvodů. Já chápu, že zemědělci by si rádi ponechali pohromadě ty finance. To znamená, že ten první a druhý pilíř chtějí ponechat dohromady, ale když potom tento fond zapracujeme zpátky do těch společných ustanovení, tak to neznamená, že by to nezůstávalo tak, jak je to k dispozici k těm ministrům zemědělství. Jediný rozdíl je, že tam platí pro ty fondy stejná pravidla, to znamená, že je to mnohem lepší a mnohem jednodušší je navzájem propojit. A nejde pouze o podporu, ale také o rozvoj celého toho prostoru a celého venkova. Takže si myslím, že ten návrh je z naší strany velice rozumný a doufejme, že v našem výboru získá odpovídající podporu. A doufám, že to bude tak i v zemědělském výboru. A že potom v lednu přijde mandát. V těch pozměňovacích návrzích se k nám dostal ten první návrh, kde komise právě toto navrhovala. A my tedy vycházíme z toho, že by tedy mělo být zohledněno všechno, co zohledněno být má. A je tady řada pozměňovacích návrhů v této oblasti, protože je to, se to týká řady článků a také řady úvodních ustanovení, která by musela být kvůli tomu změněna. Druhý důležitý krok jdu trochu podle těch článků. A to je změna v článku 10, tedy že tam nechceme povolit přesun do evropského programu Invest EU. Asi si pamatujete, že v tom posledním zasedání ve, v našem stanovisku k Invest EU už jsme tam měli intenzivní debatu. Ještě chci vysvětlit, proč navrhujeme tuto změnu. Víte, že politika soudržnosti v návrhu komise tam má minus 10 v rozpočtu a to znamená, že téměř všechny členské státy musí pracovat s obrovskými úsporami v budoucnu. Komise se snažila to alespoň omezit, toto omezení rozpočtu, ale ten návrh, který je nyní před námi, i s těmi národními obálkami, tam členské státy musí plánovat úspory až 25 Některé členské státy tam mají k dispozici více peněz, ale to je jenom málo států. A myslím, že bychom měli se co nejvíce snažit o moderní politiku soudržnosti, která odpovídá moderní době. A aby ty finance byly využívány na to, na co byly původně určeny. My se tady nedotýkáme spolupráce mezi Invest EU a evropskými strukturálními fondy. To jsme již společně projednávali v rámci Omnibus loni a letos. Máme tam širokou podporu cel, nebo měli jsme tam širokou podporu celého parlamentu, protože je důležité, aby ty nástroje mohly velice jednoduše navzájem spolupracovat. A my jsme se dozvěděli, kde tam jsou ta nejdůležitější nastavení. ta souvislost mezi Fondem pro regionální rozvoj. Tam může dojít až ke 100% financování projektů a je důležité pro členské státy, také pro ty státy, které mají problémy s tím odpovídajícím spolufinancováním. Ale skutečně považuji za velice důležité, abychom tam zachovali ten zbývající rozpočet a proto navrhuji, aby ten převod 10 miliard eur, tak jak je teď předpokládán z, z Fondu soudržnosti do facility, byl také z toho vyňat. Nás to velice překvapilo, že tam došlo ke zkrácení o 45 ale zároveň tam mají být určité prostředky převáděny do Connecting Europe, propojování Evropy. A to se nám zdá nepřiměřené, anebo i vlastně zbytečné, protože komise již minule eh, řekla, že v té nadcházející době financování nástroje pro propojení Evropy bude stát na jiném základě než na prostředcích z Fondu soudržnosti. To jsou tři podstatné změny, které bychom rádi viděli. Samozřejmě něco ještě zmíní také pan Novakov. Myslím, že celkově, co hodnotíme velice pozitivně na návrhu komise, je to, že tam dochází k velkému zjednodušení celých procesů, ale na některých místech tedy navrhujeme ještě určité změny, a aby bylo vlastně to zjednodušení ještě posíleno. A zpráva účetního dvora, která byla minulý týden zveřejněna, eh, ukazuje, že se velice snížila chybovost a to by nás mělo posílit v tom, abychom tady měli větší důvěru v členské státy, v regiony, a abychom zde tedy došli ještě k dalším zjednodušením. Co určitě povede k velké diskuzi, to je článek 15 a napojení politiky soudržnosti na jedné straně k evropskému semestru. s novými country specific recommendations. Tady si myslím, že i pro kolegy tam bude řada podnětů a potom bude záležet na dovednosti zpravodajů a spoluspravodajů a stínových zpravodajů tam dospět k nějakým kompromisům, co se týče makroekonomických podmínek. To je ta druhá část článku 15. Tam jsou velmi úzce pojatá opatření, která vzniknou, když v členských státech nejsou k dispozici ty makroekonomické podmínky nebo nejsou splněny. Jsou, dochází tam k určitému škrtání prostředků nebo plateb kvůli tomu, že členský stát špatně hospodaří s těmi penězi. Toto dvě jsou velmi rozdílné věci, které je těžké spolu nějak propojovat. Komise to propojila, ale pro nás je to problém my jsme zde využili studii eh, vědecké služby a navrhli jsme, aby to pozastavování pladeb bylo úplně vyňato z toho návrhu a aby tam bylo pouze pozastavení těch závazků a ve smyslu politiky soudržnosti se chceme vyhnout tomu, aby docházelo k trestání regionů, kteří nemohou ovlivnit tu vládní činnost v celém státě. Takže bychom chtěli, abychom se vyhnuli pokud možno i tomu pozastávování závazků. Já jsem z řady rozhovorů získala dojem, že je možno to rozšířit ještě dále například, že Evropský sociální fond by mohl být úplně vyňat z jakýchkoliv takovýchto trestních opatření, ale o tom musíme ještě diskutovat. A ještě to tedy není obsaženo v té současné zprávě. Naproti návrhu komise jsme navrhli, aby takzvané velké projekty tam byly zase zapracovány. To souvisí s diskuzemi ohledně omnibus a změny financování. Tam proběhla diskuze, kde se říkalo, že by bylo užitečné pro členské státy, aby opět měly takovéto velké projekty a tím pádem i speciální postupy pro ně. Samozřejmě je potřeba se podívat, jak by ty postupy potom fungovaly, ale tak, jak to bylo řešeno v Omnibus, tam se mi to zdálo rozumné a proto oba spoluspravodajové tady navrhují, aby to tam bylo znovu zapracováno. Myslím, že je úplně jasné, že u všech jednání hraje roli parlament jak u evropského semestru, tak u makroekonomických podmínek, ale také u otázky programování. A s tímto bych ráda předala slovo kolegovi, protože my jsme si trochu rozdělili ty úkoly. Takže pan Novakov se věnoval těm tématům, který, kterým já jsem se teď nevěnovala, takže mu předávám slovo. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Já bych nejprve rád vyjádřil svou vděčnost za možnost spolupracovat s Konstancí. Bylo mým potěšením, ta spolupráce byla velmi dobrá, protože jde o opravdu důležitou zprávu. Nedávno jsme oslavili 30 let politiky soudržnosti. Před 30 lety byla pro mnohé členské státy Evropa pouhým snem. Já to vím, protože jsem eh, byl součástí toho snu. Bylo mi 15, kdy o Evropě jsem slyšel jenom z novin a nebo v televizních zprávách. Dneska je Evropa něčím více. Už to není jen něco, co bychom vnímali ze zpráv a nebo jako předmět zpráv na papíře. Mnozí evropští občané eh, vstávají každé eh, ráno v úsporných eh, domech díky EU a nebo jezdí do práce po Evropou vybudovaných silnic. To je úspěch Evropy anebo dokonce pracují v podniku, který je podporován eh, Evropou, anebo si založili své vlastní podnikání za podpory Evropy. To je všechno úspěchem politiky soudržnosti. To je to, co jsme podporovali a výsledky máme před sebou. Před sebou tedy máme 200 stránek další kapitoly pokračování této politiky. Záleží jen na nás, kdo na zprávě pracujeme, jakým způsobem bude, ta, eh, bude ten příběh dále pokračovat, jestli byrokraticky a nebo pro lidi. Konstance vám představila některé ty pozměňovací návrhy, které jsme vypracovali a jsme si jisti, že s vaší podporou nám pomohou k lepší pozici během vyjednávání v trialogu. Některé ty naše návrhy představují eh, zvýšené financování eh, v celé obálce o téměř 40 miliard, protože tento výbor, celý parlament, opakovaně uváděl v řadě dokumentů, projevů a slyšení, že bez ohledu na to, před jakými výzvami stojíme, před jakými novými iniciativami, nesmíme, nesmíme opouštět naše staré osvědčené politiky. A já mám stále na paměti, že nejprve to byl Junckerův plán, teď je to Invest EU eh, a politika soudržnosti, nástroj pro eh, propojování Evropy, potom Horizon Europe a potom to bude zase něco jiného. A e, jestli se postavíme e, proti některým převodům finančních prostředků, tak to neznamená, že jsme proti těmto e, iniciativám. Znamená to jen proto, že se zastáváme politiky soudržnosti a nechceme na ní snižovat, snižovat finanční prostředky. Dohodli jsme se na 85, 70, 50 pro různě vyvinuté regiony. A my tomu věříme nejenom během našich projevů, ale i v praxi tomu také věří občané. Proč e, hovořím o e, převodech a o využití politiky soudržnosti k posílení jiných iniciativ? já v to vidím, jako když berete eh, tedy cihly ze základu jednoho domu, abyste postavili jiný. A když to uděláte, tak ani jeden z těch dvou domů nebude v pořádku. Je tedy třeba potom hledat jiné prostředky, jak ty domy posílit. Vzpomínám si, že naposledy na začátku léta, když jsem s Konstancí začal pracovat na této zprávě, že jsem řekl, že by bylo dobré vypracovat zprávu, která se bude číst stejně snadno jako noviny. Ale my jsme šli o krok dál. Minimálně z mého pohledu je zjednodušení něco, co vždy musíme mít na paměti, protože na to nám neustále připomínají příjemci, že žádost evropské peníze musí být stejně snadné jako objednat si kávu v kavárně. většinou, já to opakuji během různých zasedání, ať už mluvím s ministry eh, eh, pro místní rozvoj nebo s experty eh, ve stálých zastoupeních a nebo s příjemci dotací, vždy po nás chtějí totež, aby ty postupy byly co nejsnazší. Eh, my já vnímám technickou pomoc jako možnost pro členské státy si rozhodnout, kolik potřebují a jakým způsobem tu potřebu eh, využijí. Proto necháváme na eh, členských státech, aby se rozhodli ve svých obálkách, kolik prostředků vyčlení na technickou pomoc a kdy je použijí. Vzpomínám si na projekt komise a jsem velice rád, že zde máme také zástupce komise, eh, že se, tam se také hovoří o převodech do Invest EU a až do výše 5% a nebo v podvodněných případech až do 100%, pakliže se proto členské státy rozhodnout. Do této chvíle se mi nepodařilo pochopit, co jsou ty řádně zdůvodněné případy. Potřebujeme nějaké záruky, že nebude politika soudržnosti pro tento, eh, pro takový stát eh, tedy oslabena. Potřebujeme k tomuto bodu více informací. My máme velice nabitý pořad jednání. Já si vzpomínám, eh, naposledy ve stejném týmu byl zde v parlamentu mnohem delší čas poskytnout na vypracování této zprávy a proto počítám s vámi, že nám pomůžete postupovat co nejrychleji, ale zároveň co nejefektivněji s důrazem na vysokou kvalitu zprávy. Čekám na vaše vyjádření a na vaši zpětnou vazbu. Těším se na ní. Děkuji. Děkuji. Zazněly tedy prezentace spoluspravodajů a teď dám eh, slovo stínovým zpravodajům paní Tomašič. Děkuji, paní předsedající. Já se chci vyjádřit několika eh, návrhům spoluspravodajů. A potom navážu tím, co předložím v pozměňovacích návrzích. Komise plánuje na politiku soudržnosti menší rozpočet oproti předchozímu sedmiletému období. Já podporuji návrh spolu s pravodajů zvýšit ten celkový objem zhruba o 12%, abychom se dostali na zhruba stejné období jako v minulém období. V návrhu komise se předfinancování vyplácí ročně na úrovni 0,5%. Já podporuji navýšení této předfin- sazby předfinancování během MFF, tak abychom eh, zohlednili eh, rostoucí náklady na implementaci nebo eh, rostoucí rozestavěnost během MFF. Myslím si, že zde nelze trestat státy za nedostatek národní hospodářské politiky. Pokud ta eh, doporučení nebudou eh, mm, splněna v rámci evropského semestru, tak jenom eh, by mělo být zadržováno financování na závazky, ale nikoli na platby. To vyhodnocení uprostřed procesu je velice důležité v rámci politiky soudržnosti. O okolnosti se vždycky za sedmiletého programu změní. Ovšem, na základě předchozích zkušeností v Evropě můžeme dojít k závěru, že hospodářské krize jsou jedním z hlavních důvodů, který může být odůvodněním přesměrování peněz v programech politiky soudržnosti. V nařízení stávající období obsahuje ustanovení, která zavádí zvláštní podmínky pro velké projekty. V tom novém návrhu na další období už komise tyto podmínky neobsahuje, protože chce snížit administrativní zátěž Velké projekty si vyžadují zvláštní pozornost a je důležité znovu eh, zavést zjednodušenou verzi pravidel upravujících velké projekty. Ovšem eh, s vyšším Prahem. Děkuji. Děkuji. Eh, dalším zpravodajem sínovým z Aldej jsem já. Takže dovolte, abych předložila své stanovisko k tomu návrhu legislativní zprávy. Za prvé bych chtěl poděkovat oběma zpravodajům, paní Krel i panu Novakovovi, za a, m, mm, připravenou legislativní zprávu k a, e, principům a, e, té, a, e, toho a, legislativního návrhu nařízení o společných ustanoveních. Děkuji vám eh, za eh, tak rychlou práci vzhledem k napitému harmonogramu a za tak ambiciozní zprávu. Ráda bych eh, vyjádřila následující připomínky a budu se dotýkat prakticky všech témat, o kterých a věřím, že v téměř všude budeme schopni nalézt kompromis. Nicméně zmíním některé ty věci. Návrh zprávy obsahuje několik hlavních prvků. Jeden z nich je reintegrace do těch příslušných ustanovení eh, eh, Evropského zeměnského fondu pro rozvoj venková. Já si myslím, že je to v principu správné ale je důležité klást eh, důraz na eh, eh, spolupráci a koordinaci s výborem pro zemědělství a nalézt společné stanovisko mezi oběma výbory. Protože jedině zahrnutím do tohoto společného ustanovení bez textu v nařízení k zemědělskému fondu nepřinese eh, žádoucí výsledek, takže musíme mm, nalézt nebo dosáhnout této koordinace. Řádný koordinační mechanismus by měla zřídit komise a členské státy, aby byla zajištěna a eh, eh, zajištěno vzájemné doplňování se a synergie mezi politikou soudržnosti, těmi fondy a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova. Pokud jde o mm, vazby mezi městy a venkovem, tak eh, se to musí týkat eh, jak příměstských oblastí, tak eh, horských oblastí. O tom jsme vždycky jednali na výboru Regi. My musíme zdůrazňovat tuto vazbu a bude velice důležité zajistit dobrou koordinaci mezi všemi těmi nástroji v této oblasti. Druhá hlavní část té zprávy je eh, zrušení vazby mezi evropským semestrem a strukturálními reformami, eh, které eh, já, kterému, proti kterému já se zásadně stavím. Myslím si, že adekvátní strukturální reformy budou moci maximalizovat dopad a přidanou hodnotu finanční podpory z evropských fondů. Opravdu jsme o tom na Regi už mnohokrát jednali. Víte, že jsme se neschodli. Ale v tomto případě já si opravdu myslím, že když hovoříme o evropské přidané hodnotě a snažíme se bránit politiku soudržnosti a nalézt způsob, jak ji modernizovat, tak bude velice důležité nalézt opravdu funkční fazbu mezi těmi různými potřebami na reformu, protože v řadě členských států je reforma třeba. Potřebujeme tu vazbu mezi reformami a podporu ze strukturálních nástrojů, protože bohužel máme celou řadu příkladů, kdy e, nějaké projekty e, podporujeme v některých členských státech a po e, obdržení podpory bez nezbytných reform se eh, žádná přidaná hodnota, na tož evropská přidaná hodnota z těchto projektů nedosáhne, takže tuto vazbu opravdu podporuji. Třetí hlavní věc je eh, zrušení možnosti těch, eh, toho dobrovolného převodu 5% finančních částech úřady fondů z členských států na programy InvestEU a další programy v přímém a nepřímém řízení. Já si myslím, že toto ustanovení je zcela dobrovolné a je to takové vyjádření flexibility k využití prostředků z evropského rozpočtu jako celku a ráda bych přivítala ten text navrhovaný komisí. Opravdu si myslím, že hmm, flexibilita spolu s zjednodušením jsou klíčová slova pro uh, politiku soudržnosti. V některých případech eh, hm, to eh, rozhodnutí o eh, převést omezený, omezené množství té částky ze strukturálních fondů podpoří dobrou absorpci a dobré čerpání a hm, přinese to evropskou přidanou hodnotu, zejména pokud hovoříme o projektech s přeshraničním prvkem. Také v této souvislosti podporují ten transfer do CEFu. Protože tento návrh komise vychází z úspěšného přístupu eh, z eh, programovacího období 2014 až 2020 a zohledňuje to, jak jsou eh, důležité projekty transevropských dopravních sítí, které zajišťují ty chybějící vazby, pokud je o dostupnost. Tohle je jeden z těch nástrojů, které by mohly vytvořit eh, v Evropě sítě. Já zastupuji zemi, ve které je toto nesmírně důležité a vím, že v Evropě jsou některé regiony, které řeší dobré eh, přeshraniční dopravní vazby. Jedna z, mm, mm, jeden z funkčních nástrojů je právě nástroj Connecting Europe. Je to jedna z variant, o kterých se budeme bavit, ale je to jeden ze způsobů, já si myslím, eh, jak využít efektivně některé z kohezních prostředků. Čtvrtá část. To jsou pozměňovací návrhy, které se týkají eh, principu partnerství a, více, a principu eh, víceúrovňového řízení a vládnutí. Děkuji vám za vaše pozměňovací návrhy. Ty jsou nesmírně důležité, abychom mohli úspěšně implementovat program politiky soudržnosti a já čekám jestli zde vyslechneme stanovisko výboru regionu a Evropského hospodářského sociálního výboru, ale princip partnerství by měl být eh, základem celého našeho procesu. Vedle toho bych také ráda podpořila ty dodatečné zdroje, které mají být k zajištění eh, větší efektivity a, a komunikaci vůči eh, veřejnosti a také zvyšovat informovanost o výsledcích a přidané hodnotě takovéto podpory. My už jsme toto zažili eh, na vyjednáváních o tzv. omnibusu. Víme, jak je to velice důležité dát do našeho doporučení ty eh, náměty na lepší komunikaci a viditelnost. Protože to je jediný způsob, jak evropským občanům dát najevo tu skutečnou hodnotu eh, politiky soudržnosti. A kromě toho klimatické změny a pařížská dohoda. Vítám upravený cíl zpravodajů, aby ty klimatické akce byly tedy mainstreamovány a dosáhly 30 celkových eh, výdajů z evropského rozpočtu. Eh, rozvážím ještě příslušné pozměňovací návrhy k legislativnímu návrhu. Ještě jednou děkuji spolu zpravodajům a těším se na eh, naši další rozpravu. Takže tolik tedy co jsem chtěla říct jako stínová zpravodajka a teď dám slovo dalšímu kolegovi, pan Omarží a paní Michel předloží eh, stanovisko vaší frakce. Máte eh, slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já nejdříve poděkuji oběma zpravodajům, Konstance Karel i panu Novakovovi. V těch zásadních otázkách se zásadně eh, shodneme a eh, ta zpráva eh, opravdu získala na vážnosti. Opravdu naši podporu máte například v otázce zařazení ELA do zastřešujícího nařízení. Už jsme se o tom bavili několikrát, protože si myslíme, že rozvoj venkova je samozřejmě důležitá součást politiky soudržnosti. A musí to tak zůstat. Výslovně podporujeme vaši kritiku k přenositelnosti kohezních prostředků do Invest EU. Je úplně jedno, jak se stavíme k EFSI nebo Invest EU. My si myslím z našeho pohledu, že prostě tady jsou jiné cíle, um, Eh, hodnotící kritéria, výběr eh, projektů a způsoby financování a každopádně ty už té pokrácené prostředky na politiku soudržnosti mm, bychom neměli dovolit, aby, i kdyby to bylo jenom o pár procent, aby zadními eh, vrátky takové prostě zmizelo i ještě na víc peněz. Za naší stranu vyjadřujeme také podporu regionální a přeshraniční spolupráci prostřednictvím Interregu. To bychom znovu navýšili. Na poslední cestě s výborem jsme byli na reunionu a myslím, že tam jsme viděli velmi dobré e, příklady toho, jak Interreg e, lze efektivně použít a jak důležité to pro řadu regionů je. Samozřejmě máte naši podporu e, při požadavku na zachování eh, nebo stávající eh, objemu prostředku na, eh, v kohezi. A k tomu bych měl ještě několik dalších připomínek, doplňujících. Otázka sazeb spolufinancování pro ty přechodové regiony, to bychom měli projednat ještě jednou, protože ta definice této kategorie se změnila, byla rozšířena a důsledkem bude že tady bude více eh, opravněných regionů, které potom logicky si budou muset ehm, rozdělit stejný objem peněz a dostanou méně. Ale odpadají některá zvláštní ustanovení, která v jednotlivých případech, eh, aspoň eh, jak to říkali některé regiony, umožňovaly případky až 85 do budoucna už to tak nebude, takže zde bude návrat až jenom na těch 60%. 70%. Ehm, já si myslím, o tom by se dalo jednat, eh, to by byl takový dobrý kompromis. A návrh eh, eh, zprávy HSV e a výboru a regionu a vlastně navrhuje něco podobného, takže to ještě uslyšíme. Nebo takový kompromis by také mohl eh, obsahovat, že bychom eh, se eh, pobavili o nějaké zvláštní úpravě pro takovou záchranou síť. U těch politických cílů, tam je tady hlavně požadavek na zeštíhlení, podle mě, ale je nepřijatelné, aby boj s chudobou a diskriminací, stejně tak jako tvorba a pracovních míst, už nebyly eh, základními cíly eh, podpory. V Evropské unii eh, se nemůžeme soustředovat jenom na toto, ale i na naplňování cílů trvalého udržitelného rozvoje. A myslíme si, že tohle musí být eh, součástí eh, prořezových cílů v těch důležitých eh, politických a finančních nástrojích a musí to tam být jasně vidět. Pokud jde o zapojení evropského semestru a posuzování těch makroekonomických podmínek, tak tam je naše stanovisko známé. Jako předtím zůstáme, že obojí by se mělo škrtnout. Ale samozřejmě uznáváme, že zpravodajové už se teď eh, snaží nalézt nějaké kompromisní řešení. Jsme opravdu eh, zvědaví, napětí, Konstance, se z toho nakonec vzejde. I u těch eh, základních předpokladů, to znamená těch bývalých podmínek ex ante, je třeba podle nás používat jenom takové, které eh, ty regiony opravdu sami mohou ovlivnit a nějak to přispívá k těm cílům. Dále bychom měli eh, zachovat eh, pravidlo N plus 3. Prostředky pro technickou pomoc bychom neměli seškrtávat a měli bychom se silněji zaměřit na demografickou změnu, co by základní výzvu. U toho přeskumu mm, v polovině období budeme navrhovat, aby e, zde bylo e, přeprogramování jenom tam, kde je to opravdu e, nezbytné, aby to bylo opravdu fakultativní. Protože si myslíme, že jinak by to vedlo k větším byrokratickým nákladům, ale možná, mm, že tady míříme na stejný cíl jako vy. Ještě po té poslední cestě výboru, abych znovu podpořila, abychom eh, rozhodně a konsekventněji požadovali zapojení regionu a sice eh, eh, v regionálních a územních zastupitelstv, samozpráv při rozhodování o rozdělení těch prostředků. Protože zejména na Reunionu jsme jasně viděli, nebo my jsme to věděli už předtím, ale že eh, ta místní a regionální zpráva je z eh, toho vynechávána a potom je postavena před eh, to, jak nahoře rozhodli o rozdělení prostředků. A já si myslím, že naším úkolem je, co by regionálního výboru, vždycky opakovaně přesně tenhle požadavek, to zapojení těch regionálních a místních eh, samozpráv a sice eh, včas a dlouho předem zajistit, protože když hovoříme o efektivitě, tak eh, samozřejmě eh, si musíme uvědomit, že ty peníze se dávají na místě, vydávají na místě a a ne nějak, přes nějaké přes nějaké jiné úrovně, takže to je pro nás velice důležité, abychom zdůraznili toto ještě jednou. Samozřejmě Eh, předložíme eh, příslušné pozměňovací návrhy, už jsme tak učinili a stejně jako předsedkyně eh, v roli spoluzpravodajky se těším na nadcházející vyjednávání. Děkuji. Mení vanu nevidím. Za zelené tedy nikdo nemluví. Pane Marty. Grazie, prezidente. Io ringrazio i Děkuji, Děkuji za tento první návrh. Předtím, než půjdu do podrobností, chtěla bych říci následující k pozměňovacím návrhům. Je tady potřeba určité věci vyjasnit, to znamená ty podmínky a ukazatele. A vždy se zde určitým způsobem kříží kvalita a kvantita. Já jsem srozuměná s co největšími synergiemi, aby byly co nejvíce posíleny. A to znamená, že v tuto chvíli musíme ještě vyřešit některé problémy. Já jsem skeptická ohledně toho přenosu prostředků do EU Invest. Je tam určité teritoriální určení, a to znamená, že ten dotčený členský stát tam musí mít také právo do toho hovořit. Potom jsme zjistili, že nejsou vždy respektována partnerství, a ve fázi pozměňovacích návrhů je potřeba tedy zde něco ještě pozměnit, upravit. Je potřeba lepší propojení politiky soudržnosti. A co se týče makroekonomické pozice, tam musíme mít možnost tam, kde země nerespektují ty specifické pokyny pro jednotlivé země. Co se týče pozměňovacího návrhu 49, tam vidím povinnost informování. Co se týče spolufinancování, tam je potřeba to dát do širší diskuze celkové hospodářské politiky. Spolufinancování jde od 85 do 50 Existuje pakt stability a růstu. A víme, že je třeba řešit strukturální opatření, přijímat strukturální opatření. A jak je možné, že na jedné straně se snažíme dodržovat ten pakt stability a na druhé straně tam mít tuto míru spolufinancování. Tady musíme postupovat opatrně a více zohledňovat rizikové faktory. Zvýšená rizika u některých fondů a u některých cených papírů to není možné přijímat. Jsou zde potřeba dobré záruky i proti záruky nebo možná flexibilnější míry nebo sazby. A nebo třeba i social blending a podobně. Ale obecně ta práce je velmi dobrá. Děkuji moc. Nyní dám slovo členům výboru REGI. Začnu panem Joem. Máte slovo. Děkuji, jenom několik připomínek. Samozřejmě na začátek bych chtěl poděkovat kolegům za tu výbornou práci obou spoluspravodajů. My si uvědomujeme, že je zde ještě potřeba hodně práce a možná je to nejdůležitější práce, kterou budeme dělat ve zbytku legislativního období celou dobu musíme mít na paměti, odkud vycházíme. Před rokem jsme byli tady a nebyli jsme si ani jisti, zda budeme mít politiku soudržnosti, která by byla uplatňována ve prospěch všech regionů. Takže když se na tento návrh podíváme a ve srovnání se stávajícím obdobím, co se týče čísel, je tam samozřejmě mnoho změn, což se samozřejmě dalo očekávat, ale byla by velká chyba, kdybychom si mysleli, že se za sedm let v Evropě nic nezměnilo. Změnilo se toho hodně. A to je normální a je potřeba najít způsob, jak remodelovat ty politiky tak, aby se nadále přizpůsobovali a odpovídali těm výzvám, kterým čelíme. Teď máme možnost projednávat tuto zprávu. A vzhledem k těm změnám v řadě regionů, v některých regionech byl velký růst a v jiných se zase objevily velké problémy. Byla tam vleklá krize a zase řada jiných regionů řešili úplně nové problémy, například Brexit, migrační krizi a další problémy, které se objevily za toto období. Takže ta sedmá zpráva konstatuje, že jsou určité regiony, které jsou považovány za regiony přechodové a některé studie ukazují, že vlastně zaostávaly za vyvinutějšími regiony. A zároveň je doháněly méně vyvinuté regiony. To znamená, že tato skupina vlastně čelila ještě větším problémům. A právě proto komise předložila tento návrh, na rozšíření nebo otevření kategorie regionů, které by byly považovány za přechodové. A pro mnoho z nás se to zdá jako užitečné a i potřebné pro budoucnost politiky soudržnosti. Proto si myslím, že jedna z věcí, kterou skutečně musíme mít na paměti, a to je jedna z oblastí, kde budu přímo na tom spolupracovat, aby tyto přechodové regiony získaly tu podporu, kterou potřebují a aby byly schopny řešit ty výzvy, kterým nyní čelí, aby nějak nezaostali nebo neupadly. Co se týče spolufinancování, možná jsem nepochopil, proč tam oba spoluspravodajové udělali tento návrh na ty jednotlivé kategorie, tam by vlastně to bylo nižší než u těch jiných kategorií regionů. Protože tam by to bylo 70 až 85 a od 55 do 70 pro přechydové regiony a 40 až 50 pro ty vyvinutější regiony. To znamená pouze 5 navýšení pro přechodové regiony. A já sdílím to, co si myslí výbor regionů, že by to tam vlastně bylo přesunuto z 60 na 70 Takže myslím, že kolegové zmínili řadu zajímavých věcí, ale co se týče té jedné konkrétní otázky. Tam doufám, že dospějeme ke kompromisu a že dospějeme k politice soudržnosti, která je pro nás všechny přijatelná, že je jednodušší, jednodušší a uh, lépe zacílená. Děkuji moc. Pan pan Milton. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit vlastním jazykem. Abych e, e, možná uh, odložil eh, eh, veškeré eh, takové běžné postupy a, a abych také mohl dát průchod svému zármutku. My se tady vracíme o desetiletí zpátky, jako by neexistovala vazba s evropským semestrem, jako by neexistovala nezbytnost strukturální reform v řadě evropských členských států, jako by tady nebyla žádná makroekonomická kondicionalita jako kdyby se zastavil čas a jako bychom se v eh, myšlení eh, eh, vlastně vůbec neposunuli, pokud jde o moderní finanční nástroje z od dob, kdy se po každém muselo hlídat optimální výsledek u každého eura. Prostě vypadá to, jako by se myšlení zastavilo, jako by se vlastně zpravodové vrátili zpátky, jako by v Evropě eh, nebyly žádné velké infrastrukturní eh, projekty eh, s Connecting Europe. Pane Novakové, vy nepotřebujete v Bulharsku strukturální financování infrastruktury a myslíte si, že s těmito triky nakonec rozpočet CEFu se navýší? Nebo musíme zkoušet s každým eurem se snažit zavádět politiku s jasnou vazbou na budování infrastruktury? Zdá se, jako, eh, když posloucháme ty zpravodé, jako, že politika eh, soudržnosti byla úplně eh, o, o sobě, sama o sobě. Jako kdyby se tady nemuseli dělat infrastrukturní investice bez ohledu na teritoriální soudržnost. Já si myslím, že soudržnost tady vůbec není od, eh, odražena v těch návrzích. Tady je to návraz k, eh, zpět integrace eh, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. No tak paní předsedkyně, vy jste k tomu něco říkala, ale uh, Kdybychom tohle opravdu chtěli, tak budeme to muset koordinovat eh, s eh, další součástí eh, zemědělské politiky, kterou chce, kterou, za kterou zodpovídá jiný výbor. 85% spolufinancování, to je jak z doby hospodářské krize a ne, kdybychom mohli více toho žádat o, po souvisejících projektech. A Eh, samozřejmě eh, kdy bychom nemohli žádat o nikoho jiného, o žádný další cent. Eh, je to úplně od, odtržené od reality, od doby, kdy máme jiné povinnosti, pokud jde o bezpečnost, o migraci a všichni si musíme konkurovat o ta vzácná eura v evropském rozpočtu. Stručně řečeno, paní předsedkyně, myslím si, že tady je málo vizí, málo modernizace a, a také smyslu pro realitu. Vidím tady jednu dobrou věc, eh, drobnou, eh, že zpravodajové tady eh, dali, abych to ukončil trošku pozitivně, že se tady hodně klade důraz na klimatické požadavky, to znamená 25% celkového rozpočtu na, se tady navyšuje na 30% pro klimatické cíle. Jinak jsem velice zklamán Eh, tím, že tady vůbec se neodráží ta debata v posledních, eh, z posledních let v návrhu té zprávy. Já myslím, eh, že debata v radě ukazuje, že je rada modernější a pokrokovější, než nastínují naši dva zpravodové o nás. Děkuji. Děkuji. Ještě nějaké další při... připomínky z členů, od členů Regi? Děkuji moc. Na těch nadcházejících sedm let tady o tom můžeme hodně filozofovat, ale jde také o realitu, co budeme plnit. A je to velice důležité, když se podíváme na to, co se odehrálo v době krize. Tam ty veřejné investice byly podporovány do velké míry politikou soudržnosti. Takže je to potřeba napojit na realitu. Dnes začíná týden regionů a měst a já jsem se podíval na sociální sítě a tam bylo řečeno, že jde o připojení, znovu připojení, znovu napojení občanů na evropský projekt. Velice důležitá je lepší komunikace. Teď probíhá workshop EU a regionální plánování je v podstatě vyprávění příběhu. Samozřejmě můžeme mít různé změny finančních nástrojů, ale nejdůležitější je, aby tyto miliardy peněz aby souvisely s partnerstvím. A tady plně souhlasím se spoluspravodají, že tento etický kodex a toto partnerství by mělo fungovat mnohem lépe než v minulosti. My pracujeme na té vysoké úrovni těch plánovacích orgánů. A když v našem výboru REGI jdeme do našich delegací, s našimi delegacemi. V tomto roce to byly dvě, v minulém roce tři a starostové říkají, že chtějí nějak zapojit své vesnice a města a můžeme diskutovat o tom, jak je zapojit. A je to vlastně určitá vzdělávací součást. A důležitá je také infrastruktura. Takže co se týče poslouchání čtení, myslím, že jste převzali ten přístup komise, abychom neměli revoluci, ale vývoj, abychom tam ponechali to dobré. Ty podmínky ex ante na slyšení EPP, tam se říkalo, že naše plánování v rámci ministerstev v regionech se zlepšilo. Je to lepší než v minulosti, jak ve starých, tak v nových členských státech. Přeshraniční spolupráce má také přidanou hodnotu. Jsou tam ty klíčové cíle, která už jsme měli v těch nařízeních, takže to není revoluce. Ale to, co bylo řečeno o těch nástrojích, tam, kde je velký tlak na rozpočet, máme tam méně procent ve fondu soudržnosti, a je otázka, jak členské státy mohou vynakládat tyto prostředky na míru. Když máte méně peněz, tak musíte být blíže programování členského státu, blíže plánování regionů a měst a dát jim trochu větší slovo. To bychom mohli částečně udělat v rámci nařízení Omnibus již, ale myslím, že i tady musíme udělat ještě další krok aby ty nástroje byly více na míru, aby měly větší flexibilitu. Uvidíme, jak je možné to provést pozměňovacími návrhy, ale obecně jsem rád, že je zde určitá stabilita, že zde není velký tlak na regiony a města ty cíle, které jsme formovali, jsou velmi zřejmé a navazují na to, co jsme měli v tom předchozím období. Takže nestrácejme čas v těch nadcházejících týdnech a měsících a já tady souhlasím s názorem Konstance ohledně toho hlasování v prosinci. Nemáme tam čas na nějaká další zasedání nebo další schůze, kde bychom to mohli řešit. Děkuji. My moc. Paní Breso, máte slovo. Grazie, presidente. Eh. Děkuji, paní předsedající. Já bych také ráda nejprve požádala o trochu více času na pozměňovací návrhy. Závazná lhůta je příliš krátká na to, abychom si mohli vče- všechno pročíst a naformulovat myšlenky. Kdyby bylo možné mít více času, byla bych osobně vděčná. Když se podíváme na toto téma, i já chci poděkovat oběma spoluspravodajům. Odvedli opravdu důležitou práci. Byla nelehká Jde o složité nařízení. K tomu, co řekl kolega pan, eh, pan Miltenberg. Naše strategie potřebuje modernizovat v soudržnosti, ale ve všem. V investicích celé Evropské unie. Myslím ale, že jde o velice zajímavé návrhy. Jsou koncentrované, zaměřují se na hlavní evropské cíle, o nich jsme hovořili. Jsou tam také nedávná opatření. Eh, včetně limitů na mise. Cílem politik by mělo být eh, tedy být na vrcholu doby. V době krize, v době ekonomické krize a obnovy ekonomiky. Toto nařízení stanovuje základní pravidla pro využívání těchto finančních prostředků. Takže musíme mít stále na paměti, že dobré zákony jsou i staré zákony. Neznamená to, že když něco změníme, že to bude vždy lepší. Toto nařízení budou muset provádět státy, regiony a místní orgány. A koncoví uži- uživatelé nemají nezbytně chuť se neustále potýkat s něčím novým a přepracovaným. takže neprovedeme-li příliš mnoho změn, možná se nám podaří přece jen do programů a nařízení dostat nové, eh, nové elementy, eh, protože změna nemusí vždycky vést k lepšímu. Co se týče spolufinancování a co se týče toho sestupného trendu, to je opravdu náročné. členské státy budou muset doplatit zbytek. Nezapomínejme, že krize ve všech členských státech a regionech ještě neskončila. Některé se s ní stále ještě potýkají a je pro ně náročné splnit těch 50 nebo 60 spolufinancování, nebo i 35 pro ty méně rozvinuté regiony, které jsou stále ještě chudé, protože vinou ekonomické krize se tamní situace ještě dále zhoršila a obnovy ještě nedosáhly. Členské státy by mohly přispět více, ale spolu zpravodajové se moudře rozhodli, aby toto spolufinancování nebylo povinné. Souhlasím také s tím, aby Fond pro regionální rozvoj se znovu dostal do jednotného nařízení a strukturálních fondů a aby jsem byl znovu zapracován EZFRV protože regionální rozvoj se netýká jenom zemědělství. Tyto regiony musí mít možnost využívat eh, všech eh, výhod fondů, které se jinak poskytují hornatým eh, regionům tyto fondy ještě nepřinesly plody. Naposledy, když se dostali do obecného programu, tím, že by se zase vyloučili, to by byl krok zpět. A více fondový program možná nebyl dostatečně využíván. Bylo by dobré jej více využívat v dalším programovacím období. Regionální politika musí postupovat ku předu, ne zpět. Paní Krell a pan Novakov. Eh, pan, paní Král už to ví, pan Novakov ještě ne. Je tady eh, určitá věc a souhlasím s předsedající v tomto směru, že by bylo dobré moci využívat některé strukturální fondy pro eh, národní části Invest EU. Tady je předepisován dobrovolný přístup, syntéza je také dobrovolná, to platí pro regiony, které tyto fondy budou využívat. Bylo by dobré, aby toto bylo zaručeno tak, aby toho regiony mohly využít. Mělo by to být možné, ale stále ještě se o tom debatuje. Nevím, jestli vlastně do InvestEU eh, nebudou zapojeny pouze strukturální fondy, ostatní ano, třeba kulturní fondy. A nejsem si ale jistá, jestli to eh, nutně nebude mít jenom záporný, jenom, jenom záporný účinek. Třeba to bude mít i pozitivní účinek, co se týče strukturální politiky. A platí to i pro sociální fondy, co se týče investic do infrastruktury. Možná budou moci využívat eh, tuto novou definici Invest EU podle Junckerova plánu, kdy je možné flexibilně věci měnit, pakliže eh, vlastně zůstanou věrni té původní ideji. Já na to nemám úplně eh, pevný názor a budu to muset ještě prostudovat, kladu si řadu otázek. Domnívám se ale, že jde o Eh, skvělý podklad pro naši práci a náš výbor bude muset eh, i nadále odvážně eh, se této práci věnovat, protože politika soudržnosti si to zaslouží. Věřím, že je to ta nejdůležitější politika, kterou máme, která pomáhá překlenout ty problémy rozdílů, nerovností a že také přispívá k inovacím. Nejde o to, že by eh, některé státy něčeho nedosáhly sami o sobě, ale tady jde o to, že mohou spolupracovat a společně čelit výzvám. Takže tato politika bude i nadále důležitým pilířem v rámci politik, které máme k dispozici a financování by mělo dostat Eh, tomuto úkolu. Takže opravdu souhlasím i s tím, že částky peněz by měly být v souladu s tím, co děláme v rámci víceletého finančního rámce. Pan Fidma? Děkuji, paní předsedkyně. Budu se snažit eh, velmi stručně. Eh, nejdříve se připojím k poděkování spolu s pravodajům, protože odvedli velký kus práce a samozřejmě ta práce přináší eh, spoustu plodů, to za prvé. Za druhé, také eh, souhlasím, že potřebujeme spíše evoluci a ne revoluci eh, v oblasti politiky soudržnosti. Potřebujeme kontinuitu. Všichni víme, jak tady sedíme, o všech těch nedostatcích, nejenom z posledních let, které se týkaly implementace této politiky, ale potřebujeme tady samozřejmě vývoj. Protože po revoluci dobře víme, co vždycky následuje. Takže děkuji vám mnohokrát za tohle všechno. Zdá se mi, že na rozdíl od některých eh, kolegů, eh, eh, kteří říkají, že tohle je velmi rychlé, vzhledem k těm různým ehm, příjemcům, tak to je, to je správně, protože eh, čím více eh, jim dáme, eh, čím dříve jim dáme pravidla, čím dříve se seznámí se všemi změnami, tak to bude užitečnější pro všechny. <clears throat> Bude to užitečné pro evropský rozpočet i pro realizaci těch nejmenších projektů v různých regionech Evropské unie. A lepší bude dokument ne úplně dokonalý, ale eh, dokument, se kterým eh, občané Evropské unie budou moci eh, pracovat. Je to něco lepšího než něco, co tady budeme pilovat měsíce a s opět <clears throat> tím eh, spozdíme politiku soudržnosti a za několik let se budeme bavit o vhodnosti politiky a účinnosti politiky soudržnosti, protože něco je implementováno eh, později. Mohl bych polemizovat s řadou věcí, které se eh, zde píšou, například pokud jde o uplatňování N plus 2 místo N plus 3. Z pohledu své zkušenosti si nemyslím, že tohle je nezbytně nutné řešení protože eh, podmínka eh, nebo princip N plus 3 je výhodnější, zejména u eh, složitých, velkých, víceletých investičních projektů, které generují vysoké výdaje. Zejména v té závěrečné fázi. Návrat na, k principu N plus 2 může také vést k nežádoucím efektům Například eh, umělé dělení projektů vzhledem k nezbytnosti jejich eh, zkrácené realizace. Kromě toho je třeba eh, u N plus 2 a N plus 3 přihlednout k tomu, že můžeme poškodit inovativní projekty, protože tyto inovativní projekty často potřebují mnohem delší realizační prostor, aby dosáhly inovace eh, v nějakém velkém eh, rozsahu. Eh, někdy se tohle opravdu nemusí povést. Další věc je tady otázka snížení <clears throat> podílu spolufinancování z 85 na 70 u těch malorozvinutých regionů. Pokud hmm, autoři měli představu, že <clears throat> Ten nárůst eh, spolufinancování ze strany eh, členských zemí má zvýšit eh, pocit odpovědnosti členských států, protože tak já to čtu, tak se prostě možná mílí. Tenhle, to, tohle se možná nepotvrdí. Pokud jsem to dobře pochopil, protože v praxi to dofinancování ještě omezené dalšími požadavky, například eh, veřejná přijatelnost eh, výdajů a může se ukázat, že tak, jak je to teď, že navzdory, že teď, když je 85%, tak reálný, eh, reálná úroveň je na nějakých 64%. <clears throat> A může se ukázat, že pokud toto zníme na 70%, tak reálná úroveň dofinancování projektů bude eh, nepříliš nad 50% a to eh, může eh, způsobit bariéru pro řadu projektů realizovaných přes ty slabší regiony. Také si myslím, že by zde bylo třeba posílit ten implementační dohled u více projektů. To má velký potenciál v nadcházejících letech. A ještě jednou zopakuji Lepší je méně dokonalý dokument, který v příslušné době, čili eh, eh, se, se dostane k těm eh, všem zainteresovaným stranám díky jednodušším a pružnější, pružnějším principům, jestli úroveň rozhodování bude na co nejnižší úrovni v jednotlivých členských státech tak eh, s takovými to eh, principy dosáhneme úspěchu. Děkuji vám. Thank you, Mr. Albrecht. Have... Děkuji, pan Albrecht. Děkuji, paní předsedající. Já se chci nejprve uh, poděkovat, že jsem přišel pozdě a pravděpodobně to, co si říct, už zaznělo. Chci jen poděkovat zpravodajům, ale nejen symbolicky, jak vždycky děkujeme zpravodajům. Uh, Myslím, že stojíte přes, před opravdu novou výzvou. Musíte připravit něco v době, kdy se tato politika má změnit. Takže to není práce jako vždycky. E, návrh komise vychází ze změn a já chci také vyjádřit svou úctu kolegům v Interregu. Já nesouhlasím s tím, že rada je modernější. Proč? Protože v radě je zcela, je rada je zcela jasně rozdělena. Některé země vědí, že jedinou příležitostí k modernizaci a inovacím je politika soudržnosti. Tak vypadá realita. To je jediná možnost. Druhá část rady, včetně Nizozemska, Dánska, Švédska, ta vůbec o politiku soudržnosti nestojí. Oni chtějí zatlačit eh, vlastně politiku soudržnosti do těch tradičních rozměrů eh, pro chudé země. Já jsem se eh, setkal s velvyslanci. Ti se za mnou rozdělili z těchto zemí a řekli mi jako zpravodaji pro víceletý finanční rámec, že nejlepší řešení je nula pro, politi- pro politiku soudržnosti pro čisté plátce neboli cituji, my politiku soudržnosti nepotřebujeme. Já vím, že to je politika, eh, že to je eh, vlastně vyjednávací pozice, ve finále to bude jinak, ale prostě některé země politiku soudržnosti vůbec nepotřebují. Tou se mají zabývat méně rozvinuté země. Eh, politika komise je vlastně úplně opačná a oni tedy navrhují změnit kritéria. Proto také pan Žulov hovořil o přechodových regionech, protože došlo ke změně filozofie pro ty přechodové regiony. A to je úplný opak. Tam vlastně je řečeno, že soudržnost vlastně má být pro všechny třeba méně pro ty méně rozvinuté, více pro ty eh, přechodové, ale i přesto by měla politika soudržnosti zůstat, protože situace se změnila. Proto politika soudržnosti není už politikou pro ty, kteří potřebují peníze, tak to bylo v minulosti. Mimochodem, když nasloucháme komisi a radě, je jasné, že vlastně eh, zvláštní zacházení s novými členy je minulostí. Politika soudržnosti se změní. A to je také problém našich zpravodajů. Oni vědí, že ta filozofie je prostě jiná, že to zvláštní zacházení už je minulostí. Otázkou je, jak připravit tu zprávu. Chápu tedy ten styl uvažování, ale nebezpečí je, že čistí plátci budou chtít zatlačit politiku soudržnosti do, těch, do toho tradičního rámce. Ať peníze dostanou ti nejchudší, ať si postaví silnice a nějakou taktickou infrastrukturu a my budeme postupovat rychleji, eh, eh, rychleji eh, pro Eh, jak si směrem k inovacím. Tomu bychom se měli eh, vyhnout. Eh, skutečnou specific, specifikou nejsou peníze, ale sdílené řízení. To je to, co rozhodne politiku soudržnosti. Je to otázka společné odpovědnosti, společného financování, zvládání celé politiky a reálný vliv členských států, jak to bude všechno fungovat. Proto také, když, hovoříme, když o tom hovoříme v CPR, problém, tedy odebrat peníze z politiky soudržnosti, neznamená, že snižujeme eh, tedy ty peníze vůbec, ale snižujeme je tedy ze sdíleného řízení. Když totiž ty peníze vyvedeme z národních eh, obládek, ku příkladu, co se týče CEFu, tam bereme peníze eh, z politiky soudržnosti sdíleného řízení, převedeme je do politiky soudržnosti nezdíleného řízení a máme to, máme to vlastně nechat na veřejné zakázkové řízení. Neboli to je tendence ustoupit od toho tradičního uvažování eh, o politice soudržnosti. To tež platí pro Invest EU. Neříkám, že je to špatná myšlenka, ale proč to má být jenom dobrovolné? Všichni vědí, že eh, si každý eh, automaticky vybere to, co je jednodušší. EU eh, e bude jednodušší, protože to bude bez státní podpory. Proč nezměnit tedy politiku soudržnosti a neotevřít dveře něčemu, co bude fungovat jednodušeji? Eh, reálný problém, a CPR by na to měl odpovědět, jestli chceme udržet tuto evropskou politiku, která není tradiční, která není historická, ale Eh, byla by to politika, která je založena na specifické metodě sdíleného řízení. Stojíme o sdílené řízení nebo ne? Dále nastupuje otázka obsahu. Co chceme mít uvnitř toho sdíleného řízení? Chceme více inovací a nebo něco jiného? Mimochodem, když eh, nasloucháte městům, tak eh, ta nám říkají, že že chtějí že chtějí inovace vlastně moci implementovat do řízení města, eh, do řízení dopravy a tak dále. To je ten problém, o který tu běží. A my určitě budeme debatovat o vlastně převádění, převádění eh, peněz z Fondu soudržnosti do CEF. Eh, není otázka o tom, jestli ty peníze převést, ale jak je převést a potom, co bude s Invest EU. A chci opakovat to, co jsem v tomto výboru řekl, že si neumím představit, že ty peníze se odeberou eh, odeberou tedy eh, peníze z, z, politiky soudržnosti z národní eh, obálky, aniž by se předali do Invest EU. prostě zůstanou v té národní obálce, ale budou na jiné politiky. Chci eh, vlastně eh, závěrem říci, že CPR je zcela základní eh, dokument, to znamená nařízení o obecných, obecných ustanoveních. A zpravodajové se tedy snaží snaží vymyslet něco, co vlastně nevzbudí, nevyprovokuje veliký odpor a já souhlasím s vámi v tom, že je potřeba to odhlasovat eh, co nejdříve, ne protože bychom eh, potřebovali co nejrychleji řešení, potřebujeme ale co nejrychleji zaujmout, eh, zaujmout stanovisko, aby bylo vidět, že jsme otevřeni těm jednáním. To je důležité. Takže ve, ve výboru regi bychom neměli vůbec vy, užívat pojmy jako stará politika, tr- tradiční politika a tak dále. To by znamenalo, že je to něco zastaralého, něco, co je pase, ale ono to tak není. To je opravdu důležitá metoda, důležitá pro, evro- pro evropské politiky. And the last speaker, Mr. Děkuji, jako poslední pan Polčák. paní předsedající já bych se chtěl nejprve omluvit že jsem přišel pozdě bohužel mám ještě další jednání zde v budově. nicméně za prvé chci poděkovat eh, zpravodajům za jejich práci skutečně čelí eh, velmi zásadním výzvám najít kompromis nejen vzhledem k blížícím se volbám do evropského parlamentu ale vzhledem eh, k výzvám před kterými obecně stojí kohezní politika i v rámci rozpočtu ale obecně před kterými stojí politika soudržnosti. Eh, takže jim za jejich práci skutečně děkuji. Eh, chtěl bych ocenit návrh komise eh, protože skutečně směřuje nepochybně k většímu zjednodušení flexibilitě k jednotnosti pravidel nicméně já musím vznést otázku možná že už zde byla vznesena zdali skutečně to nařízení je dostatečně uživatelsky přívětivé to znamená pro mě je velmi podstatné eh, zdali to zjednodušení které sledujeme má i odraz u těch příjemců u těch kteří mají být uživateli této eh, příručky ehm, nebo zdali tedy skutečně nadále existují poměrně třeba i zbytečné eh, formální procesy. chtěl bych to připodobnit na právě fondu rozvoje venkova o kterém hovořila paní kolegyně Bresso. Eh, protože zrovna pro ten venkov eh, který se někdy tak trochu tváří jako popelka eh, potřebujeme ještě lepší administrativní zjednodušení potřebujeme skutečně účinné opatření aby se nám právě venkov různé horské oblasti nevylidňovaly a tam ta opatření musí být skutečně velmi cílená a hlavně jednoduchá s tím souvisí eh, moje následující poznámka eh, já musím říci že pocházím z regionu který sousedí se slovenskem eh, a byl jsem dvě funkční období ve vedení malé obce. pokud srovnám administrativní náročnost právě projekt čerpání zemědělských dotací a kohezní politiky tak se to skutečně nedá absolutně srovnat a eh, myslím že právě proto bychom měli eh, daleko více tlačit eh, komisi a věřím že zpravodajové v tomto mají velmi odpovědnou úlohu na to aby ta opatření byla ještě více jednodušší. chtěl bych se vyjádřit i k těm finančním alokacím. je skutečně rozdíl pokud se některé státy přesunou do kategorie rozvíjejících se regionů nebo tedy jejich regiony se přesunou do té kategorie rozvíjejících se regionů Eh, tak eh, v tu chvíli ten vyšší finanční spolupodíl může opravdu odradit od eh, čerpání těchto evropských kohezních fondů. chci na to upozornit i v souvislosti s tím pravidlem n two a n three protože v české republice ale nejde to jen v české republice se nám právě může stát velmi razantně to že se ten rok toho čerpání vlastně Eh, bude, jedno, bude jeden. koncentruje se to do jednoho roku změna těchto pravidel. Eh, to stávající období doběhne tedy v kategorii n three a to nové období eh, bude už v kategorii n two a tím se nám stane že se nám bohužel může koncentrovat tento okamžik do jediného roku a my nebudeme mít v české republice ale nejen v české republice týká se to i jiných států polska slovenska nebudeme mít dostatečné Eh, administrativní kapacity na zpracování těch projektů pro vlastně křížení těchto dvou období. chci na to upozornit myslím si že by bylo lepší kdyby na začátku bylo konstruováno nějaké přechodné období kdy by ještě platilo pravidlo n three i v tom novém eh, programovacím eh, období. poslední poznámka na závěr my jsme svědky i poměrně složité situace na trhu práce Eh, kdy poměrně hodně eh, odborníků prostě pracuje v privátním sektoru a nezabývají se veřejným sektorem nebo eh, evropskou úrovní prostě skutečně jsou plně <laughs> vytíženi v oblasti private a já upozorňuji na to že právě ta koncentrace toho nového začátku nového programovacího období může spět k tomu že nebudeme mít dostatečné personální zdroje na přípravu těch projektů. musí si s tím poradit všechny členské státy to nepochybně ale v těch státech kde je třeba například nezaměstnanost pod five eh, tak ty administrativní a eh, odborné kapacity skutečně bohužel velmi chybí. Tak, děkuji za pozornost. Sorry. Thank you very much. Uh... Děkuji vám. A to byl poslední příspěvek z rad poslanců Regi. A teď dám eh, slovo eh, Javieru Dosovi Orimu, který zde zastupuje Evropský hospodářský a sociální výbor. Máte slovo. Budu mluvit španělsky. Chtěl jsem vám eh, poděkovat za předložení mm, eh, vaší zprávy a za to, že mi umožníte eh, sem ehm, zde předložit ehm, naše stanovisko Evropského hospodářského sociálního výboru a děkuji vám eh, za tu spolupráci, kterou máme mezi našimi dvěma institucemi. Myslím, že díky této spolupráci budeme moci přijít s jednotným stanoviskem. <clears throat> Já jsem hlavním zpravodajem k CPR a e, jsem tady e, za Stefiana Malu, e, který je z, z skupiny zaměstnavatelů. My jsme si všimli jedné věci. A sice zásadní jednoty v rámci toho v textu. My tady vycházíme z jedné věci – Vůbec nesouhlasíme s eh, krácením v oblasti eh, politiky soudržnosti. 36 miliard eur, to je eh, opravdu podstatná částka a Přichází to v momentě, kdy řada zemí trpí sociálními dopady krize a samozřejmě jsou tady také politické důsledky a sociální důsledky. Znamená to, že Eh, se zde eh, spochybňují často eh, i hm, vlastně takové zásadní existenciální prvky Evropské unie. A potom ty další věci, jako uplatnění sociálního pilíře nebo pilíře sociálních práv, jeteborské prohlášení, to mu přináší to krácení zásadní problém. Další věc je tady hm, investice. Máme tady deficit. Byl jsem na debatě o přenositelnosti prostředků, to znamená té částky mezi Invest EU a politikou soudržnosti. To by znamenalo, že bychom měli ještě méně investic, i když na evropské a národní úrovni eh, tyhle investice opravdu tak naléhavě potřebujeme. Takže eh, ta přenositelnost má mnohem eh, větší smysl k nějakému doplnění investičního projektu, ale <laughs> na to potřebujeme nějakou eh, komplexní eh, politiku soudržnosti a ne, aby se to navzájem vylučovalo. My se tady eh, připojujeme ke stanovisku parlamentu a sice v tom smyslu, že, to, že by to celkově mělo že víceletý finanční rámec by měl mít 1,3 hrubého domácího důchodu a mm, Eh, že eh, ten objem eh, na politiku soudržnosti by se měl zachovat stejný jako za léta 2014 až 2020. My souhlasíme s tím, co se zde řeklo. Všechna ta zjednodušení, flexibilita a účinnost. Také samozřejmě souhlasíme s určitým posílením více úrovňového vládnutí. A chceme upozornit na jednu věc, a sice na eh, značné eh, rozdíly mezi EGB eh, a Business Europe, tedy mezi naším výborem a mm, mm, Business Europe, pokud jde o některé aspekty. My tady nemáme žádné konkrétní kontakty na evropské úrovni a musíme si říci, že potřebujeme závazný kodex. Vy už jste tady eh, eh, řekli eh, několik věcí o tom, co já jsem teď vlastně chtěl říci. K, pokud je on naše stanovisko, tak my souhlasíme s makroekonomickou podmíněností vyplácení těch prostředků z fondu soudržnosti. Pardon, nesouhlasíme. Také eh, eh, nesouhlasíme eh, s změnou z N plus 3 na N plus 2. A pokud jde o spolufinancování, tak tam ehm, si myslíme, že je třeba flexibilnější pozice, zejména u těch přechodových regionů, protože to často znamená velký skok pro spoustu zemí, které se s tím nemůžou vyrovnat. A potom jsou tady konkrétní nástroje pro eh, permanentně eh, strukturálně slabé eh, regiony, ostrovy, horské regiony. Takže hm, ještě závěrem mám dvě věci. Nesouhlasíme s tím, aby eh, se zde eh, škrtalo, eh, pokud jde o podmínky pro čerpání, to znamená všechny ty věci, které se týkají zrovnoprávňování. Článek 67 nařízení se tohoto týkají. Se tohoto týká. Eh, jednotlivé organizace eh, musí jasně vědět, že tohle je eh, celkový, taková celková priorita, která se táhne tím nařízením. Vzhledem k tak silnému poškrtání prostředků je nezbytné, aby ty převody do CEFu, abychom je vnímali kriticky, my jsme pro CEF, ale určitě eh, si tady musíme nechat nezbytné prostředky. Pokud bychom najednou eh, z Fondu soudržnosti při, eh, při, přivedli něco na Invest EU, no tak my, my nejsme principiálně proti, ale jde o celkový objem pro politiku soudržnosti. Děkuji. Thank you. Děkuji vám, tohle bylo velice užitečné vyslechnout vaše stanovisko. Děkuji vám za dobrou spolupráci s vaším výborem. Paní Maríny, zástupkyně výboru regionu, bohužel nebyla schopná si doladit svůj program tak, aby zde mohla být. A teď eh, dáme slovo Evropské komisi. Eh, pan eh, van Preska, máte slovo. Thank you very much, Mrs. Děkuji moc, paní předsedkyně. A také děkuji dvěma zpravodajům za to obrovské množství práce v krátké době. Jak bylo zdůrazněno, měli bychom se skutečně snažit dělat, co můžeme, abychom měli co největší právní jistotu pro orgány a příjemce v terénu a také se vyhnout těm prodlením, která máme v tom současném plánovacím období. Takže toto je do velké míry společný cíl Evropského parlamentu a Evropské komise. Také bych chtěl vyjádřit, že velice vítáme to zaměření té zprávy na určitý omezený okruh bodů, které je třeba změnit. Vždy s nimi nutně nesouhlasíme, ale myslíme si, že je to dobrý přístup a doufáme, že v projednávání v parlamentu tento přístup také převládne, protože pokud se navrhuje příliš mnoho změn, tak to asi nebude moc prospěšné pro rychlé zpracovávání, pro rychlý průběh vyjednávání třetí obecná připomínka. Chtěl bych také vyjádřit svou podporu tomu zvolenému přístupu v té zprávě. To znamená nějak nerozmělňovat ustanovení o dobrém finančním řízení. Jak víte, my jsme navrhli řadu zjednodušení pro snížení administrativní zátěže, ale stále si myslíme, že ne všechny administrativní požadavky jsou zbytečné. Myslíme si, že je potřeba zajišťovat transparentnost, zajišťovat odpovědnost, protože toto jsou peníze evropských daňových poplatníků a doufali bychom, že i tady Evropský parlament podpoří komisi v tomto úsilí, protože, jak si dovedete představit, slyšeli jsme hlasy, které chtějí aby to zjednodušení bylo ještě větší, ale ty peníze nemohou být za nic, nemohou být zdarma. Takže bych chtěl poděkovat těm zpravodajům za ten přístup, který zvolili. Ještě bych se chtěl věnovat asi třem nebo čtyřem věcem, které zde zazněly. První se týká hospodářských reform a investic podporovaných politikou soudržnosti. My vidíme potřebu více propojit tyto dva procesy, více je přiblížit navzájem. A tady navazuji na to, co říkal pan Olricht. To sdílené řízení je jedinačná příležitost, protože nám umožňuje na veškerou úroveň přivádět vlastnickou odpovědnost ve spojování těchto dvou cílů reform a investic. A také si myslíme, že to poskytuje jedinečnou příležitost v rámci evropského semestru mít silnější důraz na regionální rozměr, protože to bylo dosud opomíjeno a také se více zaměřit na investice a nehovořit pouze o strukturálních reformách. A myslím si, že to pomůže přiblížit politiku soudržnosti více do toho centra diskuze o hospodářské správě což může jenom pomoci té politice ve střednědobém a dlouhodobém rámci. Další věc, které bych se chtěl věnovat, je Invest EU. Zde zazněla řada argumentů, ale já bych se chtěl věnovat jenom několika záležitostem, které bych chtěl zdůraznit. Nejde o převod prostředků, jde o příspěvek, přispění k tomu plnění cílů soudržnosti. Konkrétně to znamená, že členský stát, který na dobrovolném základě přispívá do Invest EU, podepíše smlouvu o přispívání, kde se stanoví za jakých podmínek, pro jaké cíle mají být tyto peníze využívány. Takže když třeba členský stát bude chtít, aby ty peníze byly vynakládány podle určitého klíče napříč různými regiony, tak samozřejmě ten prováděcí partner, ať už je to EIB a nebo ta vnitrostátní banka, to musí respektovat a musí reportovat zpátky tomu členskému státu ohledně té implementace. A my si myslíme, že tento přístup poskytuje hodně výhod, co se týče pokrytí rizik, co se týče aktivačního účinku a co se týče úspor z rozsahu. A pokud to nefunguje, pokud ten prováděcí partner není schopen to plnit, tak členský stát bude mít možnost požádat o ty peníze zpátky, vyžádat si je zpátky. Takže si myslíme, že je to možnost, která je skutečně užitečná, nikdo nemá povinnost ji využívat, ale ještě jednou nejde o převod, jde o dosažení cílů soudržnosti jiným způsobem, jiným prostředkem, ale nejde o převod. Co se týče Fondu pro rozvoj venkova, tady víte, že komise navrhla reformu společné zemědělské politiky, která ty dva zemědělské fondy více propojí navzájem. A za touto reformou stojí nový model, kde na základě společné zemědělské politiky bychom se vzdálili od compliance dodržování a přešli k, požad, k přístupu založeném na výsledcích. A aby toto bylo jednodušší, tak je potřeba, aby ty základy těchto fondů byly řešeny v rámci jednoho rámce. Já chápu, že stanovisko parlamentu je jiné, ale to je aspoň důvod, aspoň chci vysvětlit, proč jsme přišli s tímto návrhem. Ještě několik slov, pokud mi dovolíte. První se týká etického kodexu. Etický kodex, který funguje v současnosti, asi není dokonalý, s tím souhlasíme. Ale máme určitý důvod, proč jsme řekli, že nechceme rušit to stávající nařízení a proč nechceme rušit ten etický kodex, protože víme, že partnerství, kde je vlastně stanoveno, jak má fungovat, by mělo být k dispozici, už když začneme projednávat novou generaci programů. Tato diskuze začne jarem 2019, takže za 3, 4, 5 měsíců. A pokud se nyní vzdáme toho současného etického kodexu a budeme čekat na přijetí nového, který bude určitě propracovanější a kvalitnější, i když bych argumentoval, že ten současný je kvalitní, tak nebudeme mít v ruce nic, co by dávalo členským státům povinnost respektovat jakýkoliv etický kodex, protože ten je možné přijmout jenom při přijímání legislativy a to nebude možné za tři nebo čtyři měsíce, upřímně řečeno. A proto jsme přijali vědomé rozhodnutí neusilovat o nový článek, ale prostě převzít ten stávající kodex, abychom zajistili, že ta pravidla budou stále platit, když spustíme ten programovací proces. A další věc, která byla zmíněna, to jsou ty velké projekty. Jak víte, navrhli jsme je nezahrnovat. Můžeme se více spoléhat na vnitrostátní systém u takovýchto projektů, ale zároveň jsme v našem návrhu posílili roli komise monitorovat kritéria pro výběr projektu. Takže komise může požádat jak, jakýkoliv řídící orgán, aby předložil ta kritéria. A takovými to ustanoveními chceme zajistit, abychom měli dostatečnou kvalitu projektů, které jsou vybírány. A v neposlední řadě jsme také zavedli nový koncept operací strategického významu, které by měly být identifikovány ve všech programech, protože nesmíme zapomínat, že ty hlavní velké projekty se většinou týkají dopravy. A tady máme mnohem širší přístup, protože všechny programy by musely takovéto operace identifikovat. A monitorovací výbor by v tomto případě přeskoumával jejich fyzický a finanční pokrok, takže si myslíme, že je dobré mít tam ty operace strategického významu a nemyslíme si, že je dobré mít tam ještě jednu vrstvu, která by se jmenovala velké projekty. Tolik tedy asi z mé strany, ale pokud máte nějaké otázky, tak je rád odpovím. Děkuji moc. Děkuji, děkuji moc za veškeré připomínky. Vypadá to, že budoucí diskuze budou velice zajímavé. Takže paní Král, máte slovo. Já rozhodně nechci reagovat na veškeré poznámky kolegů. Myslím, že máme dost času toto e, probrat ještě tváří v tvář e, o schůzkách stínových zpravodajů. Já bych ráda nabídla e, reakci na komentář Jana Olbrichta. Pravdou je, že někdy eh, politika soudržnosti jednoduše není jednoduchá. Proto jsme se vědomě rozhodli k tomu, že nejde o to, že vlastně komise s členskými státy bude organizovat jakýsi management, ale že jde o politiku, která se dělá v regionech a z regiony a z městy a s místními zastupitelstvy společně. A přes veškerou kritiku, kterou určitě je možné tam i onde eh, vůči politice soudržnosti vyslovit, jsme v posledních desetiletích jistě za rozdílných podmínek globálně, ale i v rámci regionů, jsme si vedli opravdu dobře. A já myslím, že eh, politika soudržnosti je všechno jiné než zastarala. A to, že se eh, politika soudržnosti v Evropě, eh, v Evropě prosazuje. To možná je tradiční model, ale do regionu to přivádí peníze a eh, Invest EU vlastně musí neprve, nejprve ještě prokázat, že přinese ty výsledky. A, a Junckerův plán 17 euro na 1 euro investici, to samozřejmě se poslouchá dobře, ale reálné, jako reálné se to neprokázalo. A v době, kde eh, vlastně musí na jedné straně přemýšlet o tom, jak zorganizuji do budoucna směřující trvale udržitelný rozvoj sociální, teritoriální a eh, ekonomický v v evropských regionech a zároveň chce získat více důvěry občanů ve schopnost této Evropské unie, tak myslím, že tu staromódně utvářenou politiku soudržnosti považuji za velice moderní a za skutečně zásadní. A proto také věřím tomu, že má smysl tuto zásadní politiku soudržnosti hájit, protože to není žádná staromodná politika. Naopak je to možnost, aby lidé, kteří žijí Evropské eh, unii, aby také naživo viděli, co je možné dokázat pomocí evropských prostředků. A samozřejmě, když přijdeme eh, s takovými návrhy, jako že, zemědělc, že, že zemědělství zase vlastně vyvedeme z toho eh, nařízení o obecných ustanoveních. Eh, to možná bude eh, jasné jenom těm, kteří se tomu detailně věnují, ale všem ostatním vůbec ne. A budeme o tom hovořit především s kolegy z výboru Agri a samozřejmě se zamýšlíme, jestli je lepší ehm, pravidlo N plus 2 nebo eh, N plus 3 a jak mají vypadat eh, koeficienty spolufinancování. A myslím, že N plus 2 a N plus 3 jsou docela dobré eh, návrhy, co se týče přechodných ustanovení. Neustále, ale musíme mít na paměti to, vážení kolegové, kteří máte zkušenosti s regionální politiku, že žádný stát nezačíná vlastně uvažovat o nové politice podpory eh, pro nové období, když si ještě láme hlavu s vyučtováním za tu starou. Takže myslím, že nemá, nemá, nemá smysl se hovořit, hovořit zase o návratu k N plus 2. A co se týče kofinancování, souhlasím se všemi kolegy, kteří chtějí navýšit rozpočet ale toho dosáhneme jenom, když se eh, prosadí parlament, protože když to spolufinancování nasadíme takto vysoko, tak musíme počítat se všemi možnými eventualitami pro všechny regiony, regiony, tak pravděpodobně to povede k tomu, že budeme moci podpořit jenom velice málo projektů. I na to musíme myslet na to, když budeme nastavovat ty koeficienty spolufinancování. A k tomu chci říci samozřejmě, chci, aby ta budoucí politika soudržnosti byla co nejefektivnější a proto také chceme, aby zvláště spolupráce s Invest EU, s Horizon Europe, eh, s nástrojem pro propojování Evropy a tak dále zajistit, ale ne tak, že bychom jenom převáděli peníze, ale že bychom tyto politiky navzájem skutečně propojili. A musím říci, že ne každý stát skutečně potřebuje ty obrovské infrastrukturní eh, eh, projekty. To potřebují především ty východostředevropské země, které přistoupily do Evropské unie posléze, později a tam by se to mělo umožnit. A já si ještě eh, vzpomínám, že třeba pro Polsko byla velice důležitá eh, diskuse, abychom mohli eh, tedy propojovat eh, prostředky z Junkrova, z Junkrova plánu a, a Fondu pro regionální rozvoj. To chceme podpořit a myslím, že pomocí našich návrhů toho je možné dosáhnout mnoho smysluplných cílů. My se ještě s kolegy zamyslíme nad tím, jak bychom jako výbor se mohli dopracovat co možná co nejjednotnějšího společného stanoviska. Děkuji, pan Novakov. Děkuji. Já eh, chci raději pohovořit bulharsky. Jsem velice rád, že tolik kolegů se vyjádřilo k naší eh, práci, k mé a paní Krél. To znamená, že jsme vypracovali dobrý podklad pro další úvahy. Zaznělo mnoho připomínek, které situaci popisovaly velice přesně. Já bych se rád vrátil k některým těm komentářům, co se týče ku příkladu převodu peněz, to, co řekla paní Bresl a pan Žuo. My jsme byli dotázáni, jestli jsme proti eh, nástroji pro propojování eh, Evropy. Rozhodně ne. My ale stojíme o vzájemnost. Máme-li prostředky ve fondu soudržnosti, není logické je zase vyvádět ven. A toto naše stanovisko i odpovídá návrhu komise. A co se týče spolufinancování, tady byla vyjádření, že existují regiony, které potřebují vyšší úroveň spolufinancování ale my vycházíme ze současné situace a to je maximum, jehož lze dosáhnout. Chci poděkovat panu Olbrichtovi za jeho vyjádření. Domnívám se, že to, čeho jsme dosáhli pomocí víceletého finančního rámce, je ve shodě se stanoviskem Evropského parlamentu. Zazněla otázka týkající se velkých projektů. Hovořil o nich pan Heckman. My jsme definovali práh 100 milionů. To znamená, že se to dotkne relativně malé skupiny projektů. Chceme-li pokrýt tyto projekty, chceme-li zajistit, aby tyto projekty byly realizovány, protože jsou významné nejen pro jeden stát, ale pro více členských států. Eh, chci také poděkovat panu Miltonburgovi za to, co řekl. Eh, jeho vyjádření mě velice motivuje. Uvědomuji si, že vlastně jako bychom vraceli čas zpátky, ale my jsme pomocí této zprávy chtěli zajistit, aby abychom na sebe nepřebírali další rizika. To říkám tedy v návaznosti na evropské volby. Takže i to budeme mít na paměti, když přijdeme za sliby. A chci také poděkovat Evropské komisi za její přístup dosáhla mnohého, co se týče zjednodušování. A toto je jedna z prvních kapitol, kde lze dosáhnout kompromisu. Eh, hovořilo se také o finančních nástrojích. Na rozdíl od politiky soudržnosti, tady si myslím, že k žádnému rozporu nedochází. Když se finanční nástroje prezentují jako zdroje financování pro eh, regiony. Myslím, že se musíme také podívat na geografickou alokaci eh, nástrojů. Tady je potřeba dosáhnout rovnováhy. A nástroj pro propojování Evropy je mechanismus užitečný pro řadu členských států ale ne každý evropský program je nezbytně nutné financovat pomocí Fondu soudržnosti. Tolik ode mě. Děkuji. Děkuji. Toto tedy byly příspěvky do diskuse k této připravované zprávě. Vím, že je tady otázka lhuty pro pozměňovací návrhy. Já vám navrhnu datum, které nám umožní hlasovat o naší zprávě eh, eh, v eh, prosinci, což byl původní plán našeho výboru. Takže s tím, že můžeme hlasovat 3. prosince, tak nejposlednější datum pro pozměňovací návrh může být 22. říjen. Takže fixujeme datum pro hlasování a některé skupiny tak dostanou trochu více času na vypracování eh, pozměňovacích návrhů. Myslím, že to je opravdu spravedlivé rozhodnutí, takže 18.00 eh, 22. října, což je závěrečná lhůta pro zaslání pozměňovacích návrhů. Paní Krell, eh, ještě velice stručnou poznámku, jestli dovolíte. Já očekávám mnoho pozměňovacích návrhů, ale kolegové, prosím, jsme poslanci parlamentu, všichni víme, že Eh, brzy se rozběhne volební kampaň a není nutné, aby každý poslanec posílal každý pozměňovací návrh za sebe. Když se dohodnete s kolegy, můžete třeba nějaké pozměňovací návrhy poslat společně, to je jedna věc. A za druhé, chci vás požádat, abyste nepožádali veškeré pozměňovací návrhy, s nimiž přijdou členské státy v rámci trialogu, protože to by mohlo značně oslabit naši vyjednávací pozici. Prosím, mějte to na paměti a eh, dívejte se na pozici Evropského parlamentu eh, mnohem optimističtěji. Děkuji. Jsme silný parlament, jsme silní poslanci, to, poslanci, to je eh, nej, nejvýznamnější signál z této debaty. Eh, pan Novakov. Eh, paní předsedající, byla otázka na lhůtu pro pozměňovací návrhy. Eh, ne, ne, nemá to nic společného s omezováním poslanců na zasílání pozměňovacích návrhů. Chci kolegům připomenout, že naposledy toto nařízení, no, vypracování trvalo dva roky. Teď máme tři měsíce, včetně včetně srpna. My jsme pracovali velice dynamicky, takže teď eh, neplýtvejme časem eh, ve zbytečných průtazích. Já jsem si jist, že najdeme kompromisy bez ohledu na to, eh, s jakými pozměňovacími návrhy přijdete, jenom prosím, že využívejte co nejefektivněji. Vážení zpravodajové, my vás tom nenecháme, pošleme vám pozměňovací návrhy a budeme vás podporovat i ve vašem úsilí o kompromisy. Děkuji vám za vaši dosavadní práci a, a my se teď zapojíme do vaší práce. Všichni děkuji vám tedy za tuto debatu a 22. října 18.00 je lhůta pro pozměňovací návrhy. Děkuji vám za debatu. Dnešní zasedání končí. Zítra budeme mít společné zasedání s výborem Koter. Velice se těším na účast vás všech v zasedacím sále. Děkuji.